oznámeno v pět hodin a proto korrigendum je chápáno za přijaté. A na závěr této třetí prohlášení, které se týká eh, jedna, článku 156, 105.6, tak předseda konference eh, výbor, předsedů výboru mě informoval, že žádné výhrady nebyly eh, vzneseny proti doporučení výboru Econ ohledně výhrad k aktu předsedé pravomoci. Eh, pokud do 40 hodin politická skupina nebo alespoň 40 poslanců se nevysloví proti, tak toto doporučení bude hlasováno. Mm, a Děkuji vám. Jako další bod na pořadu jednání, poněkud eh, později máme společnou rozpravu o rozpočtu.